Well, hello. Hello, everyone. Uh, regarding the agenda for today, we need... Dobrý den, Uh, takže co se týče dnešního pořadu jednání, máme tu doplnění do bodu 5, což je informace o trialogu týkající se potravinové všeobecné legislativy a pokud nemá nikdo žádné námitky, můžeme takto obměněný pořad jednání přijmout. A nyní se dostáváme k pořadu jednání. Je tu dnes s námi ministrině pro životní prostředí a místo předsedkyně vlády Graciela Leokádia Gavrilesku a ministr vodního lesního hospodářství Joan Denes. Oba dva vás tu vřele vítám na našem dnešním zasedání a také bych chtěla využít této příležitosti a poblahopřát Rumunsku za zahájení jejich prvního um, předsednictví a a předsednického semestru. Tato země přebírá celou řadu velice důležitých témat, které bude muset zpracovat za velice krátkou dobu, několika týdnů a jsou tu velice důležitá témata, konkrétně pro náš výbor, otázky klimatických změn, zpráva vodního hospodářství a regionální rozvoj. A jak je již běžné, na počátku předsednictví a každá země prostřednictvím svých příslušných ministrů představí jejich záměry a cíle, které hodlají e, dosáhnout a splnit v průběhu jejich předsednického semestru. Takže dnes tu máme dva ministry a paní ministrině, prosím, máte slovo vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. V první řadě bych vám chtěla poděkovat za pozvání, za to, že se mohu že mohu dnes eh, takto pohovořit na začátku našeho předsednického semestru a chci vás ujistit, že opravdu si přejeme, abychom pokračovali aktivně v tomto vzájemném dialogu a ve spolupráci. A doufám, že tímto tedy tato spolupráce povede k opravdu dokončení těch důležitých témat. Nemáme totiž mnoho času a je důležité tedy rychle pokročit v jednání. No a my jsme přesvědčeni, že se nám podaří nalézt ta nejlepší řešení pro to, abychom evropskou agendu mohli eh, dokončit. Rumunsko eh, se chopilo předsednictví EU vůbec poprvé a já bych vás chtěla ujistit, že jsme opravdu velice angažováni a že velice e, si bereme k srdci to, že je zapotřebí dostat konkrétních výsledků ve prospěch našich občanů. Ano, máme tu velice ambiciozní záměry a pro jejich splnění opravdu spolu spoléháme na pomoc a podporu ze strany evropských institucí a konkrétně tedy Evropského parlamentu. No a nyní bych vás chtěla stručně obeznámit s našimi prioritami a záměry, konkrétně tedy v oblasti ochrany eh, životního prostředí a klimatu. Máme tu takové čtyři akční pilíře eh, konverg agence v Evropě, Evropa bezpečnosti, role Evropy ve světě a pak evropské hodnoty. Co se týče klimatických změn a ochrany životního prostředí, to je ten první pilíř týkající se konvergence a tady vzhledem jak národního kontextu, tak i mezinárodní agendy jsme si připravili následující oblasti klimatické změny, udržitelný rozvoj a vodohospodářství. Co se týče vodohospodářství, toto téma s vámi probere náš ministr pro lesnictví a vodohospodářství. A co se týče Eh, legislativních i nelegislativních témat. K tomu bych chtěla říct si následující. Naše předsednictví si přeje uzavřít témata ohledně norem pro emise CO2 u nových eh, těžkých eh, vozidel. Je zapotřebí, abychom dokončili tento regulační rámec. Jehož cílem je snížit emise emise CO2 vznikající u silniční přepravy. Je tedy třeba snížit tyto emise a tím, že budeme implementovat eh, tyto normy, tak by se nám mělo podařit splnit eh, cíle stanovené na úrovni EU. A tím, že splnit splníme tyto cíle, snížíme emise, tak eh, pokročíme také i k tomu vzájemnému společnému snižování. No a přejeme si, aby se příslušné nařízení mohlo schválit ještě před ukončením stávajícího parlamentního mandátu. Také hodláme pokročit v přípravě a dokončení nového programu LIFE, který je důležitý pro právě environmentální iniciativy. Tady naším záměrem je tedy také dokončit a jednání ohledně hlavní části textu. Jak víte, máme tu také eh, jednání týkající se finanční ční stránky a také horizontálních aspektů, ale to může pokročit až poté, co se dohodnou zástupci eh, státu a vlád na novém eh, finančním rámci. Myslíme nebo doufáme, že i ohledně toho, tohoto tématu můžeme spoléhat na opravdu plodnou diskuzi s Evropou Evropským parlamentem. Také čekáme na návrh komise, co se týče um, prověřovacího mechanismu a mechanismu uh, reportingu pro oblast námořní dopravy. Rumunské předsednictví hodlá započít tuto diskuzi na úrovni rady a vynasnažíme se učinit maximum, aby toto jednání mohlo eh, začít co nejdříve. Zorganizujeme politické debaty, zavedeme konverzace na úrovni rady, abychom mohli začít vytvářet dlouhodobou strategii pro EU v oblasti klimatických změn, veškeré ty aktivity, ke které, kterým bychom měli přistoupit a zároveň i nezapomínat na podporu naší ekonomiky. Toto, tato diskuze, tyto iniciativy by měly zahrnovat všechny významné aktéry a měly by z nich vzejít nově navržené fungující modely. No a v neposlední řadě budeme i nadále analyzovat možnosti, eh, které tu máme eh, pro oblast organizace udržitelnosti, nejen pro Evropu, ale pro celou planetu, a protože musíme hledat nové Eh, udržitelné způsoby eh, růstu a nové eh, zdroje. A přejeme si zajistit opravdu takový přechod, který bude ekonomicky i sociálně udržitelný a ne, nechceme rozhodně nikoho stavět stranou. Ochrana biodiverzity, to je také naše naše priorita. A vzhledem k tomu, že 23 eh, území našich eh, zemí a vlastně jsou určité druhy chráněných oblastí, proto biodiverzitě věnujeme velkou pozornost. A máme tu výsledky z COP14. Příslušné závěry ukazují, jak je biodiverzita zásadní a jsme odhodláni velice aktivně pracovat a připravovat příští zasedání COP15 v Pekingu a připravit opravdový strategický plán eh, pro ochranu biodiverzity po roce 2021. 2020, pardon. No a eh, na toto téma hodláme v květnu v Bukurešti svolat neformální zasedání Rady pro životní prostředí a zavést tedy i tuto diskuzi na ministerské úrovni. A, a je třeba tedy i revidovat příslušnou evropskou strategii, aby byla opravdu fungující po roce 2020. Dále si přejeme vám sdělit, že nám opravdu velice leží na srdci a velice pozitivně si ceníme tedy závěru rady, závěru ze zasedání COP 2000 eh, z minulého roku. A v Rumunsku eh, si opravdu uvědomujeme, jak je důležité ochraňovat životní prostředí a je třeba tedy mít řádně stanovené eh, cíle pro še- období šestého a 7. června zorganizujeme ministerské setkání, kde se budeme věnovat příslušným výzvám a možným řešením v oblasti životního um, životního prostředí. Evropský semestr by se měl ozelenit. A dále také zorganiz- zavedeme politickou debatu na téma endokrinních disruptorů a to na základě sdělení komise. Uvědomujeme si, že to je téma, které znepokuje nejen odborníky, ale i širokou veřejnost a nyní máme tedy k dispozici určitá data, která nás vedou k takovému závěru, že je třeba učinit opravdu ambiciozní kroky a změny a využít proto tedy příslušné nástroje, které máme, abychom zabraňovali vystavování Eh, se těmto látkám. A další oblast velice důležitá je udržitelný rozvoj. Přejeme si cestou zeleného růstu, který zároveň bude podporovat konkurenceschopnost, inovaci, a bude také podporovat vytváření pracovních eh, míst. Toto je třeba podpořit. A rumunské předsednictví učiní maximum pro to, aby eh, zajistilo že i setkání v březnu na úrovni OSN v Nairobi povede k opravdu inovativním výsledkům ve prospěch tedy eh, posílení životního prostředí, vypořádání se s příslušnými výzvami. A my jsme přesvědčeni, že opravdu eh, z toho setkání vzejdou opravdové, reálné plány. A že se začne také implementovat agenda pro rok 2030, dále v Dubnu hodl hodláme svolat v Bukurešti mezinárodní konferenci právě na téma Agenda 2030, partnerství pro udržitelný rozvoj. A také podpoříme tu přípravnou fázi pro rozvíjení globálního paktu pro životní prostředí pro vytváření takového závazného komplexního rámce. To by mělo dát dohromady celou eh, řadu všech těch dostupných mezinárodních nástrojů a kromě OSN a N4 se do této iniciativy zapojí tedy i rumunské předsednictví. Sdělíme tam eh, náš postoj, zúčastníme se i dalších mezinárodních události, které proběhnou v průběhu našeho mandátu. Proběhne také doby setkání stran v únoru v Ženevě, trilaterální setkání organizací, které se eh, zabývají ochranou před vystavováním chemickým látkám. A také sedmé setkání mezivládní platformy o systemických rizicích. To proběhne v Paříži, dále 18. konference stran, vědecká úmluva ze Sri Lanky, ta proběhne v květnu, na konci května, začátku června. Dále zasedání na téma klimatických změn proběhne v Bonu eh, mezi 17. a 27. červnem. A na závěr bych vám chtěla poděkovat za pozornost a zdůraznit, eh, že se opravdu vynasnažíme maximálně zajistit, aby rumunské předsednictví probíhalo pohodově, plynule. My totiž na tento úkol Hlížíme jako na velkou výzvu a jak jsem již předeslala, je to vůbec poprvé, kdy zastáváme tuto roli. Chápeme se ji s velkou mírou zodpovědnosti a vidíme to vlastně i jako takový dobrý další krok na cestě směřování Evropské unie. A tady ještě chci říci, že opravdu spoléháme že na to, že budeme moci počítat s vaší spoluprací, že povedeme velice kvalitní dialog, protože veškerá tato témata jsou témata našeho všeobecného společného zájmu. No a doufám, že se nám podaří tedy pro eh, všechny eh, tyto problémy najít vhodná řešení. No a samozřejmě nechci zapomenout na předchozí eh, předsednictví jiných eh, členských států. Hodláme na ně navázat, úzce spolupracovat s předchozími předsednictvími, ale i s vámi a s komisí, tak, abychom nalezli opravdu kvalitní eh, řešení a dokončili všechna ta rozjednaná témata. Ještě chci připomenout, že um, ctíme evropské hodnoty a že opravdu chceme pracovat tak, aby výsledky byly ve prospěch evropských občanů. Děkuji vám. A nyní dávám slovo panu ministru Denešovi, aby představil priority ve svém oboru. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Rumunsko jakožto země, která bude předsedat Evropské radě, podpoří veškerá úsilí směřující k modernější a dynamičtější Evropské unii a jeho záměrem bude přinést rozhodovací proces v Bruselu blíže občanům. Vodohospodářství je jednou z oblastí našeho zájmu a podpora vyjednávání o dvou legislativních návrzích v této oblasti bude prioritou rumunského předsednictví Evropské rady. Směrnice o pitné vodě nejdůležitějším nástrojem, jehož cílem je zajistit kvalitní pitnou vodu v Evropské unii. Původní směrnice byla přijata před 20 lety a aktuální návrh má za cíl vylepšit některé důležité prvky, které byly identifikovány během refitu, jako je například aktualizace parametrů kvality, nový přístup k monitoringu založený na rizicích, harmonizace standardů pro materiály, které přicházejí do styku s vodou, zlepšení přístupu k vodě a lepší informovanost spotřebitelů. Jak bulharské, tak rakouské předsednictví se snažilo dosáhnout pokroku ve vyjednávání o tomto návrhu. Rumunské předsednictví tvrdě pracuje na této legislativě a snaží se významně pohnout s vyjednáváními. Od počátku ledna už se konaly tři schůze pracovní skupiny a pracujeme na nalezení vyváženého řešení jak technických otázek, tak eh, otázek politických. Ani nadále nebudeme polevovat v našem úsilí a hodláme s vámi spolupracovat v nadcházejícím období a usilovat o zdárný průběh vyjednávání. Naši Naším cílem je dosáhnout vyváženého kompromisního textu, který by zajistil náležitou ochranu jak lidskému zdraví, tak životnímu prostředí a který by nevedl k, k nadbytečným nákladům pro naše občany. Na druhé straně eh, nedostatek vody má dopad v průběhu roku na třetinu evropského území zemí, a nemluvím pouze o jižní Evropě. Škodlivé dopady na životní prostředí a ekonomiku eh, jsou i jinde. A opětovné použití odpadní vody je způsobem, jak ulevit primárním zdrojům vody. Je ale potřeba, aby to probíhalo bezpečně a, a eh, nepříliš nákladně. V kontextu oběhového hospodářství Evropská komise v květnu 2018 představila návrh nařízení stanovujícího minimální požadavky na vodu eh, používanou k zavlažování. Jak víte, tento návrh se soustředuje na, obecný, na společný přístup na evropské úrovni a na minimální požadavky na opětovně využívanou vodu, čímž komise přináší jasnost a předvídatelnost pro operátory, kteří by chtěli investovat do opětovného využívání odpadní vody. A přináší také srovnatelné regulatorní podmínky. Rumunské předsednictví hodlá pokračovat ve vyjednávání o této otázce uvnitř rady. A naším cílem je uspořádání politické debaty na březnové radě pro životní prostředí. A přejeme si dosáhnout společného stanoviska na červnové radě. Těšíme se na výsledky vaší práce. Závěrem bych eh, chtěl poukázat na to, že vzhledem k globálnímu hodnocení eh, regulačního rámce provodu, který, který provedla Evropská komise, a také vzhledem k mezinárodním diskuzím o naplňování agendy 2030 v oblasti mořského životního prostředí. A na základě Eh, formální schůze ministrů životního prostředí eh, budeme pořádat 21. a 20. 22. května v Bukurešti eh, konferenci o životním prostředí v parlamentním paláci. Těším se na vaše otázky a budu se snažit odpovídat co nejobsáhleji. Děkuji moc krát, pane ministře. A nyní budou mít slovo koordinátoři anebo jejich náhradníci, každý na dvě minuty. A poté dáme ministrům možnost odpovědět. A poté bude následovat druhé kolo řečníků, každý po jedné minutě. Nejprve má tedy slovo pan Líze. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, a děkuji, eh, děkuji oběma zástupcům předsednictví. Já bych chtěl hovořit o dvou věcech. Za prvé je to ochrana klimatu. Jak jste už zmínili, Evropská komise už představila svou dlouhodobou strategii do roku 2050 a já osobně a myslím si, že hovořím jménem mnoha zde přítomných kolegů, považuji za velmi důležité, že komise tento dokument představila a chtěli bychom vás poprosit, abyste udělali vše, co bude ve vašich silách společně s předsedou Tuskem proto, aby eh, rada projednala tento dokument a pokud možno na samitu v Sibiu o budoucnosti Evropské eh, unii rozhodnout o tom, jak se má zacházet dále s touto dlouhodobou strategií. Takže já bych vás poprosil, abyste nám svěřili, jaké jsou vaše plány v v této otázce, protože to musí být také připraveno na, na technické úrovni, na, té, na úrovni expertů. Potom eh, kvalita ovzduší, to je mé druhé téma. My jsme dosáhli značných výsledků v oblasti jemných prachových částic a oxidů dusíku. Ještě stále ještě eh, není situace taková, jak bychom si přáli. probíhá kritická diskuse diskuze o tom, zda jsme nastavili správné hodnoty. A já bych se chtěl zeptat, jestli sledujete tu e, vědeckou diskuzi a jak na ní budete reagovat. Děkuji vám. Děkuji, paní Dalí. Děkuji vám a děkuji oběma ministrům. Jsem velice ráda, že jste tu s námi a vedete s námi tuto diskuzi. Vzhledem k tomu, jaké priority uvádíte v oblasti životního prostředí, víte, vítáme za naši stranu vaše priority, protože vaše předsednictví přichází v době, kdy končí současné, současné mandátní období Evropského parlamentu. Na pořadu dne je Brexit a tak dále. Nicméně mezi zmíněnými prioritami bych se chtěla soustředit na některé z nich. A e, chtěla bych vás požádat o více informací o tom, jak plánujete naplnit cíle a priority, které jste zmínili. Eh, pokud jde o eh, fond pro eh, alternativní paliva. A vy jste, zmínili, vy jste se zmínili o jeho zřízení, zejména pro elektromobily. A já bych vás chtěla poprosit o více detailů. Jak hodláte implementovat tyto priority. Zmínili jste se také o tom, že proběhne diskuze o strategickém plánování ohledně baterií. Řekli jste, že na plán plánujete kroky, které bude třeba podniknout, aby se Evropa stala lídrem v oblasti eh, baterií a úložišť energie? A na závěr bych chtěla říci, že očekáváme, že vaše předsednictví se bude soustředit také na dekarbonizaci dopravy pravy. Zejména tedy očekáváme standardy CO2 pro těžká užitková vozidla a směrnici o čistých vozidlech. Vím, jak kontroverzní tyto otázky jsou pro radu, vzhledem k tomu, že členské státy se k tomu stavějí velice různorodě ale doufáme, že rumunskému předsednictví se povede eh, dosáhnout pokroku. A úplně na závěr bych ještě chtěla říct, že jsem velice ráda, že rada přijala kompromis o lehkých užitkových vozidlech a že se předsednictví podařilo nalézt dohodu. Děkuji vám. Děkuji. Pan Demesmaker. Vážení ministři, srdečně vítejte ve výboru pro životní prostředí. Jakožto bývalý zpravodaj eh, pro, bio, pro biodiverzitu eh, musím říci, že příroda a rozmanitost jsou mými hlavními prioritami a jsem si jistý, že vy to máte podobně. Eh, pan minister už hovořil o tom, že Rumunsko je Eh, pokladnicí eh, druhové rozmanitosti. V Karpatech eh, je ještě mnoho divokých oblastí, kde rostou ojedinělé druhy rostlin, které nerostou nikde jinde. Vyskytují se tam medvědi, vlci a rysy, na které jinde jen tak nenarazíte. Ale ve zbytku Evropské unie a i ve zbytku světa to bohužel vypadá docela jinak. Vaši předchůdci v rumunské vládě, eh, paní Cristiano Caspaldo, eh, ředitelka pro klima v OSN, na konferenci v Egyptě hovořila o tom, že do dvou let eh, se budeme muset začít zabývat krizí vymírání druhů, jinak dojde i k vymření lidstva. Jsme na pokraji sebezničení. Máme co do činění s globální krize, krizí druhů, která je právě tak daleko sáhla jako klimatické změny. Existuje také Living Planet Index, který byl vypracován eh, Světovým přírodním fondem v loňském roce. Ukazuje se, že druhy vymírají nesmírně rychle. Eh, nyní už je je o 60% méně divokých zvířat než před 40 lety. Eh, může za to nadměrný rybolov, kácení lesů, intenzivní zemědělství a tak dále. To jsou největší hrozby pro biodiverzitu. A druhy vymírají především vlivem lidské aktivity. Zachování rozmanitosti druhů musí být středobodem zájmu udržitelné Evropy. Proto považuji za velice důležité podporovat členské státy při přechodu k udržitelnému oběhovému hospodářství, což přesně dělá program LIFE, o kterém jste se už zmínili. Program LIFE je důležitý pro ochranu rozmanitosti druhů. Investice prostřednictvím programu LIFE jsou rozhodující zničující pro přírodu i pro eh, lidi. A eh, já jsem se právě od vás dozvěděl, že očekáváte velké pokroky. Mohli byste přesněji osvětlit, co pro vás znamená významné pokroky a podporujete parlament v jeho apelu na navýšení finančních prostředků pro program Life? A další otázka. Eh, jak vnímáte požadavky na větší koherentnost mezi evropskými fondy? Zejména tedy jde o fond LIFE a společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji oběma ministrům za to, že se zúčastnili eh, naší schůze v našem tropickém ekosystému v Evropském parlamentu. Já bych chtěl hovořit o dvou věcech. Za prvé, je to dlouhodobá strategie klimatu do roku 2050. To je zásadní dokument nejen z hlediska klimatu, ale i z hlediska ekonomiky. Když se podíváte na čísla z posouzení dopadu Evropské komise. Píše se tam, že bychom mezi lety 31 a 50 mohli ušetřit import paliva v hodnotě 2 až 3 eh, biliard eh, euro. To je tolik, že je to špatně vůbec představitelné. Mnoho eh, národních centrálních bank i Evropská centrální banka varují před klimatickými riziky a zdůrazňují důležitost jasnosti, dlouhodobé jasnosti pro eh, firmy i pro občany. Znamená to nejen, že potřebujeme, aby rada vypracovala silnou pozici k dlouhodobé strategii do roku 2050, ale znamená to, znamená to také, že musíme změnit cíle do roku 2030. Takže já k tomu mám velice konkrétní otázku. Jak budete postupovat na zvláštním samitu v květnu v Sibiu, abyste toho dosáhli? Protože to bude pro radu zcela zásadní summit. A druhá otázka se týká biodiverzity. Já nebudu opakovat, co už říkal kolega Demesmaker. Pouze bych chtěl zdůraznit, závěry Rady z 9. října loňského roku, kde Rada říká následující. Naléháme na komisi a na členské státy, aby uspíšili akce a kroky v příštích dvou letech a aby se zabývali hlavními příčinami ztráty biodiverzity a aby plně implementovali národní strategie a akční plány plány biodiverzity a také Evropskou strategii biodiverzity do roku 2020. Musím říci, že během vašeho předsednictví máme jednu z posledních šancí navýšit úsilí, abychom se zasloužili o evropskou biodiverzitu. Potřebujeme mnohem více, než kolik dosud bylo vykonáno. To znamená, je třeba to navázat na jiné rozpočtové oblasti, ale také zdůraznit zemědělskou politiku, včetně samozřejmě budoucnosti nové zemědělské politiky. Možná byste mohli rozvést trošku otázku, jak hodláte postupovat v nejbližších měsících, abyste naplnili cíle do roku 2020. Děkuji. Děkuji, pane Eichhout. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní eh, předsedkyně. A děkuji také oběma ministrům za úvod a za prezentace. Pro mě bylo velké potěšení eh, se účastnit prvního trialogu minulý týden s Rumunskem. Týkalo se to daně zdanění paliv pro těžkotonážní vozidla. A výsledek byl velmi dobrý, takže se těším na další, ale samozřejmě je ještě evidentní, že se bude muset změnit postoj rady, ale já důvěřuji rumunskému předsednictví, že na tom zapracuje, ale dovolte mi, abych se vrátil k několika otázkám, které tady už uváděli mý kolegové. Jednak tak je to klima, dlouhodobá strategie. Nejde jenom o ten květnový summit v Sibiu, ale také o to, co bude Evropa prosazovat v New Yorku v září. Víme, že generální tajemník OSN něco to očekává od různých hlav států. Očekává, že udělají víc proto, aby se naplnila dohoda z Paříže a víme, že Evropa zatím toho dost nedělá a proto mě zajímalo, co bude rumunské předsednictví dělat proto, aby Evropa nezůstala s prázdnýma rukama, až eh, pojede do New Yorku, protože to by asi bolelo. A další věc, a to je otázka na vás, pane ministře. Vy jste mluvil o směrnici o pitné vodě, to je zásadní věc a vidím také, že rumunské předsednictví to bere vážně, ale mě by zajímalo, co uděláte proto, aby postoj eh, rady byl blízko postoji PP, protože zatím se tyto dva postoje od sebe docela od sebe docela vzdálený, takže asi k tomu budete muset nějak přistoupit. A ještě další věc je tady jde o konsistentnost, kterou očekávám od vašeho předsednictví. U těch témat, které nejsou čistě ekologické nebo nesouvisí s životním prostředí, ale obsahují určitý prvek, ochrany životního prostředí je tak je to udržitelné financování. To není jenom čistě ekonomická otázka, ale samozřejmě to je otázka spojená s ochranou životního prostředí, protože je potřeba definovat, co je to udržitelné a co udržitelné není. A poslední eh, bod se týká eh, reformy společné dělské politiky. Já vím, že ministr zemědělství tady bude zítra, která by o tom mluvil, ale tato reforma by také měla být v jádru ekologických politik a měly by oni, eh, měli by v tom spolupracovat ministři, s ministry pro životní prostředí. Děkuji, pane Eka. To bylo první kolo. řečníku. A teď je řada na vás, abyste na to odpověděli. Je, eh, já se budu postupovat ve stejném pořadí jako předtím. Nejprve eh, mi dovolte, abych vám poděkovala za vaše otázky. A hned na úvod musím říct, že vaše otázky jsou nesmírně zajímavé a jak už jsem říkala, začátku. Budeme na ně všechny klást eh, důraz, chceme pokračovat v těch jednáních a doufám, že se nám podaří to završit v co největší možné míře. Pane Líze, Vy i já sdílíme starost o dlouhodobou strategii Evropské unie v oblasti klimatických změn. Je to něco, co nám oběma leží na srdci a já musím říci, že rumunské předsednictví chce o tom vést debatu, chce pro tu debatu vytvořit vhodné podmínky. A to proto, že to je důležité nejenom z hlediska rady pro ministry životního prostředí, ale má to dopad na všechny ostatní sektorové rady pro dopravu, pro konkurenceschopnost a tak dále. A já e, vám tady chci slíbit, že e, na to budeme dbát. Chceme to zohlednit na co e, nej větším eh, počtu. Eh, a rád byste také mluvil o tom summitu ve Sibiu, to na sebe připoutá se hodně pozornosti, nejenom ze členských států, ale z celého světa. Bychom byli byli rádi, kdyby tento summit představoval významný milník eh, v tom procesu přijímání dlouhodobé strategie. Když mluvíme o klimatických změnách, na tom se asi všichni shodneme. tak mluvíme o samotné podstatě života na této planetě. Vy jste mi ještě položil otázku týkající se ochrany ovzduší. I to patří do naší agendy. A když říkám do naší, tak mám tím na mysli nejenom radu, ale i parlament. A jsem ráda, že v tom se také shodujeme. Nejde jenom o členské státy samotné, ale týká se to celého světa. U nás se teď eh, vede ta debata o těch limitních hodnotách v této směrnici. Čekáme, s jakým návrhem přijde komise. Je evidentní, že kvalita ovzduší je eh, klíčová pro lidské zdraví. A teď eh, paní Dali. Vaše otázka je velmi relevantní. Mluvíme-li o dekarbonizaci a o čistých eh, vozidlech, tak eh, se musíme podívat na projekty, které budou, které budeme moci implementovat všude, mm, na každém místě, od nejmenší obce až po ty instituce tady v Bruselu. Ten návrh týkající se revize směrnice o čistých vozidlech je také pro rumunské předsednictví velmi důležitý. Naším cílem je snížit emise CO2 a dalších eh, znečišťujících látek. Proto klademe důraz na diskuzi, která už začala, která snaží formulovat, jaký ten pokrok by měl být. A my to všechno chceme zúročit a posunout věci o kus dál. A doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohody mezi českými státy co nejdříve. A chceme také zahájit jednání se Evropským parlamentem co nejdříve. Jsme otevřeni, jak už jsem říkal na úvod, protože nám jde o vyváženost, takže se staví myslíme jako zprostředkovatel. A další velmi důležitá věc, o které mluvil pan Demesmaker, je biodiverzita. Pro Rumunsko je to eh, velmi důležitá věc, jsme na to velmi pišní. A tu píchu na to musíme eh, pocitovat všichni a proto také legislativní rámec který se snažíme vytvořit, eh, si klade za cíl ochranu druhů kdekoliv. Ať to jsou eh, živočichové rostliny, nebo i uh, ty větší živočišné druhy, jako jsou vlci a medvědi. Nám eh, to velmi leží na srdci, my eh, chceme vést debatu na radě v Bukurešti právě o těchto druzích. A vy sám jste poukázal na program program live, který musí pokračovat. Samozřejmě, že to musí být propojeno s víceletým finančním rámcem. Live je prakticky jediná možnost, kterou máme pro provádění velkých eh, projektů v oblasti životního prostředí. Takže eh, musíme eh, pokračovat v těch jednáních, usilovat o jejich zakončení tak, aby každý členský stát mohl začít využívat tyto prostředky nejenom pro malé eh, projekty, ale i pro velké projekty, které jsou dlouhodobě udržitelné. říkal nejenom pan Líza, také pan Gerbrandy. A musíme mít eh, dlouhodobou strategii Opravdu bychom byli rádi, kdyby summit v Sibiu eh, představoval ten hlavní krok eh, k, klimatické, k přijetí klimatické strategie. Eh, bude potřeba revidovat ty cíle do roku 2030. To samozřejmě eh, mají v kompetenci české státy a my rozhodně uděláme všechno pro to, aby eh, tato debata o tom pokračovala správným směrem. Musíme stimulovat tuto debatu, usilovat o co nejlepší eh, eh, možný výsledek, který bude přijatelný pro všechny. A dále jde o tu strategii po 2020 eh, v oblasti ochrany biodiverzity. Pro nás je to zásadní, je to zásadní pro přežití příští generací. Mm, jde také o to, jakým způsobem my dnes chráníme přírodu. to děláme v zájmu našeho vlastního přežití. No ta strategie biodiverzity po roce 2020 musí vyplývat z veřejné debaty. V určitém okamžiku ta strategie revidována být prostě musí. A teď eh, vaše otázky, pane Eckhaute? Vy eh, samozřejmě si děláte starosti něčeho, co je pro nás velmi důležité. Mluvíte o nových vozech, eh, mluvíte o dlouhodobých klimatických cílech a se shodneme na tom, že musíme eh, jednotně prosazovat eh, společné řešení. A promítnout to potom do přímé legislativy. Teď ty emisní limity pro těžkotonážní vozidla. To je návrh, který doteď představoval to chybějící, chybějící článek v řetězi silniční dopravy. Musíme seriózně snížit emise v tomto sektoru. Můžete eh, počítat eh, s naší iniciativou. Myslím, že už došlo k určitému pokroku. A my bychom byli velmi rádi, kdyby se nám ta eh, diskuze, podařilo dotáhnout tuto diskuzi do konce vašeho volebního období. Takže vám děkuji, můžete mm, s námi počítat, bereme to všechno velmi vážně a chceme navázat na úspěchy našich předchůdců. A e, chceme také posunout dál všechna ta další témata, které budeme e, o kterých budeme na Bukurešti. Referitor la întrebarea adresată Děkuji vám. Já začnu otázkou pana Eichhauta týkající se pitné vody. Ohledně tohoto tématu bych vám chtěl říci, že to považuji za velice příhodnou otázku a doufám, že má odpověď bude odpovídat vážnosti této otázky. Opravdu nyní je zapotřebí, abychom ochraňovali lidské zdraví na co nejvyšší úrovni. A proto bude zapotřebí nalézt takový způsob, který bude mít opravdové Eh, jasně nastavené parametry týkající se pitné vody a ochráníme tedy tak i zdraví našich občanů. Toto je totiž nejdůležitější. A ještě ohledně eh, tohoto tématu, co se týče vyjednávacího procesu a samotného samotného jednání. To samozřejmě bude také zahrnovat aktivně Evropský parlament. Já vám děkuji a nyní se dostáváme k druhému kolu. Jedno minuto projevy paní Grostet v první řadě. Děkuji. Já chci poděkovat za přítomnost oběma ministrům a chci poukázat na jednu informaci, o které jste eh, hovořili, ale bez větších podrobností. Jsou to endokrinní disruptory, které vlastně jsou v tom, na tom rozhraní mezi veřejným zdravím a životním prostředím. My jsme přijali velmi jasná kritéria pro identifikaci u biocidů a pesticidů. A teď bude potřeba, aby tato kritéria pro identifikaci byla definována i horizontálním způsobem v jiných sektorech, u jiných typů produktů. Komise přislíbila strategie, která možná jde správným směrem, vlastně ale chybí tam konkrétní opatření, která by šlo přímo aplikovat, tak aby se snížila snížilo vystavení našich občanů těmto ničivým látkám. A proto by nás zajímalo, co chce rumunské předsednictví udělat, aby ta věc postupovala předu trochu rychleji. A ještě jedna věc. To se týká klimatu, ehm, chci mluvit o zdanění, o e, ekologické transformaci, protože to je delikátní téma. Je potřeba připravit nějakou strategii. Zajímalo by mě, jaké k tomu máte návrhy. Ah, Děkuji, paní Groste, to není pan Branen. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě otázky, jednu na každého z ministrů. Ta první pro ministrině životního prostředí. Vy jste politička, já jsem také politik, všichni zde ve výboru jsme politici a víme, že existuje určitá omezení pro priority ty asi nemůžete mít 73 priorit, to by bylo neschudné. Vy jste si stanovili čtyři priority, ani jedna z nich se netýká úplně klimatických změn, spíše ta, ta první týkající se konvergence. Takže se mi zdá, že pro vás klimatické změny nejsou prioritou. Mohla byste mě ujistit o opaku? A druhá otázka panu na ministrovi vodohospodářství a lesnictví. Lesnictví to je jedna z těch, řekněme, menších oblastí, která tak stojí trošku po boku zemědělství či venkovského eh, života ale myslím, že je to rozsáhlé všezahrnující téma i z důvodu klimatických změn, protože lesy pohlcují značné množství emisí, takže klíčovou otázkou je pak i třeba, jak vynakládat s těžebním dřevem, protože pak zvytěžené dřevo nemůže absorbovat oxid uhličitý. Jak to vyřešíme? Můžeme dřevo využít v stavební stavebnictví, nahradit jim eh, betonové stavby, takže eh, změníme tedy toto směřování na dřevostavby, které i nadále mohou pohlcovat CO2 a můžeme jít cestou bioekonomiky, vsadit na tuto téma, které se může pak rozrůstat na e, úrovni EU. Takže můžete mě ujistit, že lesní Nictví tu bude hrát důležitější roli, protože si uvědomujeme, že je klíčové v boji proti klimatickým změnám. Děkuji. Pan Ausling. Já, ich hätte mal ganz Frage. Já bych měl eh, konkrétní otázku, protože eh, samozřejmě předsednictví eh, je velmi na zřeteli veřejnosti. Možná znáte tuto zprávu od eh, Euronatur Out of Control, eh, kde se píše, eh, že, že jsou postižené i národní parky a chráněné oblasti ilegálním ničením, ale částečně i státem povoleným ničením. A úkolem Evropy by mělo být chránit naše poklady. Eh, jak hodláte postupovat, jak hodláte eh, si zajistit eh, důvěryhodnost, protože je potřeba strategie konsekventně prosazovat a i ve vaší vlastní zemi dochází k, ke značnému porušování. Podobně pan Bolsonaro v Brazílii, který zachází se svými lesy tak, jak zachází, čímž oslabuje naši důvěru hodnost. Takže moje otázka je, eh, máte ještě 200 hektarů lesů, chráněných lesů a otázka zní krátce tedy. Rada předložila návrhy eh, společné zemědělské politiky a podle mého názoru vázat finance ze zemědělství na životní prostředí, eh, to je možnost, která by, eh, by moc se dala realizovat. Jak to, jak to vidíte, jak budete postupovat? OK. Uh, eh, Mr. Dorfman. Děkuji, pan Dorfman. Děkuji, eh, paní předsedkyně, že jste mi mi dala slovo. Paní ministrině, vy jste předtím hovořila o biodiverzitě a hovořila jste o velkých šelmách, vlcích, medvědech a rysech. E, e, já toto téma velice dobře znám e, a tu, s biodiverzitou se zachází různě. Já si myslím, že to, co se dnes odehráváme momentálně. Eh, máme už 2000 vlků v našem kraji, což už eh, ne eh, souvisí s biodiverzitou. Na některých plochách už není možné chovat ovce, protože vlci je žerou. Já se ptám, jestli je to stále ještě biodiverzita. Já si myslím, že zrovna u těchto zvířat je potřeba potřeba nějaký management a je potřeba se zamyslet nad tím, jak zajistit míromilovné soužití velkých šelem na jedné straně a zemědělství na druhé straně. A to nejde jenom ochrannými opatřeními. K tomu je potřeba také zásahu do jejich populací. A komise neustále říká, že státy mají i dostatek flexibility k tomu, aby jednali. Nicméně komise má určité dokumenty s pokyny, guidance, kterými tuto flexibilitu omezuje. Jak se na to všechno díváte? Podnikne vaše předsednictví něco i v této oblasti, a nebo máte pocit, že situace je v pořádku tak, jak je? Uh, Děkuji vám. Paní Serbo. Děkuji, paní předsedající. Vítejte v Bruselu a přeji vám mnoho úspěchů do nadcházejícího předsednického semestru. Ráda bych položila otázku paní Gabrielsku. Já jsem byla v loňském roce zpravodaj zpravodajkyní na téma sedmý akční plán pro životní prostředí. V této zprávě vyvstaly problémy, které se týkají uplatňování pravidel a také důvody, které vedly k tomu, že příslušná legislativa se neuplatňuje řádným způsobem v oblasti životního prostředí. Například není koherentní s ostatními politikami EU. Některé projekty nejsou efektivní, ty financované projekty ze strany EU. A já, já bych chtěla vědět, zda budete projednáván také ten sedmý akční plán pro životní prostředí v průběhu vašeho předsednictví a jak hodláte tyto tuto situaci vylepšit. Frau Ratspräsidentin, Herr Ratspräsident, wir beide teilen. Eh, paní ministrině, pane ministře, eh, musím říci, že vy jste moje 60. a poslední předsednictví. A za těch 30 let jsem zažil už už velkou spoustu prezentací a mnoha vašich předchůdců jsem se ptal, jak to vidíte s implementací evropského práva. A já si nemusím brát za příklad Rumunsko, zůstanu v Německu, když jsem Němec. Ten přístup k vodohospodářství je velice chválihodný a eh, bohulibý, ale eh, už 25 let prosazujeme stávající směrnici a já bych chtěl jenom varovat před tím, že eh, mezi, mezi předsednictvími rady je spousta různých šibalů, které se, kteří se snaží ty předpisy nějakým způsobem neprosazovat. Takže já vám přeji hodně zdaru a buďte opatrní. Je možné, že uděláte na tam onom, nebo onom místě příliš mnoho, to není vyloučeno a členské státy to prosadit nebudou moci. Pokud si vezmete všechny směrnice za poslední roky a to, jak se implementují, implementují, tak už vám zítra ráno nebude chutnat snídaně. Takže prosím, dávejte si na to pozor a buďte přísní. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Není pan Zany. Köszönöm szépen a e, szót, elnök asszony. Děkuji paní předsedkyně za tuto příležitost. Paní ministrině, vy jste zmínila ty, ta velká zvířata, ty šelmy a, a ostatní předřečníci se na ně také odkázali. Já jsem poslancem za Maďarsko a chtěl bych eh, vám poděkovat za vaši trpělivost a také za skutečnost, že velice rozumným způsobem se chápete tohoto tématu velice opatrně. Dobře, i když chápu, že určitě toto téma to bude velká výzva, ale dobré, že bude konference na toto téma. Má otázka je následující. Máte ale nějaké plány, pokud budou dostupné inteligentní technologie, myslíte si, že tyto technologie by mohly být použity pro určitou zprávu nebo vyřešení této situace? Děkuji. Pane Branene, já vás mám pod druhé zapsaného na seznamu. Já myslím, pustím tuto příležitost, i když je velice lákavá. Děkuji, tím jsme vyčerpali seznam eh, řečníků a obracím se tedy znovu na naše ministry, pokud pokud chtějí zareagovat Zazněly tu různé otázky, jak na vás, paní ministrině, tak na pana ministra. Prosím, máte slovo. K tomu, co řekla paní Grostet. Vy jste správně poukázala na to, že ty endokrinní disruptory na, útočí jaksi na nás všechny. Jsou to nejrůznější chemické látky a k čemu tedy může dojít, pokud je nebudeme nějakým způsobem ovládat a regulovat. Bude to mít dopad na naše zdraví. Takže je důležité, aby toto téma bylo projednáno v březnu na na Radě pro životní prostředí. V březnu bude na, budou na pořadu jednání endokrinní disruptory. Je zapotřebí, aby toto bylo projednáno s ruku v ruce s příslušnými experty z oblasti zdravotnické. Ano, a samozřejmě musí Musíme se zakládat na tom, co nám říkají vědci, výzkumníci a nejen oni, také to znepokuje naše občany a je třeba brát také v potaz poslední sdělení komise na toto téma a konkrétně proto jsme se rozhodli zahrnout tuto debatu na pořady jednání a jsem přesvědčená, že um, z tohoto vyjednání nebo projednání vzejdou opravdu pádné závěry. Také tu byla zmínka týkající se kontroly v oblasti klimatu. Když jsem hovořila k panu Lisovi, tam už jsem e, zmínila, že e, klima to není téma, které bychom měli projednávat jenom my, Rada pro životní prostředí středí nebo energetika, týká se to také ekofinu. Myslím si, že tato debata by měla proběhnout na nejrůznějších fórech, aby se dospělo k nějakému společnému postoji. K tomu, co řekl pan Brennan, ano, já vás mohu ujistit, že když jsem zahrnula klimatické změny do seznamu, tak jsem to nedělala jen tak nějak naslepo. My jsme to právě zmínili, te, ty endokrinní disruptory, ale ono s klimatickými změnami dochází k něčemu podobnému. Já vás mohu ujistit, že naše předsednictví opravdu eh, chce, aby se bral v, pot, bral v potaz dohoda z Paříže, aby se opravdu dosáhlo plnění těchto cílů. Dále pan Dorfman hovořil o těch velkých savcích a pan Zany také zmínil tato zvířata a zeptal se, zda můžeme využívat určité druhy moderních technologií, abychom mohli ochraňovat určité druhy. A myslím si, že je třeba prvně analyzovat to, co můžeme učinit. My jsme ano, zahrnuli toto téma na pořád jednání rady a právě tímto chceme začít projednávat konkrétní témata díky přispění členských států. Oni nám říkají, jakým problémům čelí a mohou tu přijít z návrhy, co změnit, jaká opatření přijmout, aby eh, u těchto migrací zvířecích druhů, aby ty migrace byly řízeny adekvátním způsobem. často ty přesuny zvířat jsou také způsobeny i klimatickými změnami. Takže, pane Branene, jak vidíte, my opravdu děláme naši práci správně. Eh, když proběhne zasedání Rady pro životní prostředí v Bukurešti a budeme projednávat to téma těch velkých eh, masožravců, tak eh, tam doufám, že opravdu ty závěry eh, naplní vaše očekávání. A k tomu, co řekla paní Serbu, vy jste zmínila zprávu týkající se sedmého plánu pro životního prostředí a co s tím my budeme dělat. To první hodnocení sedmého plánu pro životní prostředí a příslušná odpovídající opatření To bude téma, které projednáme na závěr našeho předsednictví společně se zhodnocením komise a uvidíme tedy, jak tomu bude přistupovat komise. Budeme čekat na jejich zveřejnění dokumentu. Do té doby můžeme pouze eh, doufat, že veškerá další jednání budou produktivní, protože je to velice důležité téma a velice propojené s veškerou tou environmentální legislativou s celou řadou jejich aspektů. Nemusíme se na to dívat jenom z hlediska zdravotnického, ale také ekonomického, energetického, zemědělského. Takže ještě jednou děkuji za položené otázky. Děkuji a nyní pan Denes, prosím. Děkuji vám. k otázce pana Brennana. Vy jste zmínil význam lesnictví ve vztahu k pohlcování CO2 a také příslušné dopady na klimatické změny. Já bych vás chtěl ujistit, že si velice uvědomujeme, jakou roli hrají lesy v otázce klimatických změn. Určitě hodláme příslušným způsobem projednávat i to, toto téma tak, aby se zabraňovalo emisím, aby tyto se nenavyšovaly a nevedly k zhoršování klimatických změn, takže se neznepokojujte. Pan Hojzling. Ta situace, kterou někdy popisují média, někdy může být zkreslena. Někdy hovoří o nelegálních situacích, ale já vás mohu ujistit, že toto není nějaký všeobecný fenomén. Myslím si, že podobným situacím dochází v soukromých lesích a v lesích, které nejsou pod řádnou kontrolou. My hodláme zabraňovat tomu odlesňování prostřednictvím příslušných kontrol a proto tedy projednáváme z nejrůznějších nejrůznějšími aktéry, nejen z oblasti lesnictví, ale také například policií, aby se tedy eh, s tím eh, dřevem, jakožto materiálem, vynakládalo správně. K tomu, co řekl pan Florence, také vám děkuji za položený dotaz. Rámcová směrnice týkající se vody, ta je nejdůležitější a určitě téma nebo záměr, který tu máme, je velice ambiciozní. My si přejeme, aby směrnice byla uplatňována, ale myslím si, že ještě neuběhl dostatek času, aby byl tento cíl naplněn. Nicméně my rozhodně nejsme ochotní snižovat míru ambicí, ale potřebujeme ještě trochu více času. Děkuji vám. Děkuji paní ministrini, děkuji panu ministrovi za jejich prezentace, také za to, že velice ochotně odpověděli za otázky a jménem Výboru pro životní prostředí vám přejeme mnoho úspěchů v průběhu vašeho předsednictví. No a určitě se setkáme při některých z těch akcí a iniciativ, které jste nám popsali. Tak teď dáme přestávku pár minut, dáme ministrům možnost odejít ze sálu a pak budeme pokračovat v pořadu jednání. Mimořádné zasedání se bude konat ve Štrasburku 14. února od 8.30 do 10.30. Bude se hlasovat o stanovisku eh, k návrhu strategických plánů společné zemědělské politiky. Návrh pořadu jednání bude rozeslán později. Za druhé, po přijetí zprávy výboru P Kristýna Malmrus a Nora Harkamper se vracejí do sekretariátu Envy. Jste tady? Každopádně vítáme zpět. Dnes máme 20 jazyků v tlumočnickém režimu a jako obvykle je zasedání eh, přenášeno na internetu a dokumentace je k dispozici v elektronické podobě. V podkladech máte zápisy z předchozích schůzí. Jde celkem o šest schůzí, pokud nejsou žádné námitky a nebudou dokonce konce této schůze, budou tyto zápisy považovány za schválené. Teď k probíhajícím meziinstitucionálním jednáním. Pokud jde o přepracování Eh, persistentních organických polutantů. Druhý trialog se konal 18. prosince eh, a navzdory úsilí eh, institucí během tohoto jednání nevznikla politická dohoda. Nepodařilo se nalézt kompromis ohledně hlavního politického bodu, týkajícího se limitů koncentrace látek eh, uvedených v příloze 4 a 5 a eh, co se týče nástrojů jejich modifikace. Návrh komise nebyl pozměněn v par, s mandátem parlamentu a ten stanovuje limity koncentrace v přílohách 4 a 5 a modifikuje v aktech přenesené pravomoci, zatímco rada by si před představovala smazání těchto hodnot z příloh a jejich přijetí prostřednictvím prováděcích aktů. Další trialog se bude konat v lednu, ale zatím ještě nemáme datum. Pokud jde o emise CO2 u nových těžkých užitkových vozidel, První trialog proběhl 8. ledna. Došlo k první výměně názorů a cílem trialogu, trialogu bylo, aby eh, oba zákonodárné orgány představili své eh, pozice eh, a uvidíme, co se bude dít dále na technické úrovni. Druhý Druhý trialog se bude konat zítra 22. ledna. Potom eh, program pro životní prostředí a klimatické akce LIFE. První trialog o LIFE proběhl 9. ledna. Představili jsme si vzájemně své pozice, proběhla už první výměna názorů o klíčových otázkách. Z diskuze vyplynulo, že Rada i parlament mají obecně vzato podobný přístup k celé řadě bodů, kromě hlavně cílů projektu, rozpočtových klíčových otázek míry spolufinancování, geografické vyváženosti a předpisů týkajících se implementace programu prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci nebo prováděcího aktu. Proto se Rada a parlament shodli na tom, že delegují všechny otázky na technickou úroveň a debata bude pokračovat 7. února. Transparentnost a udržitelnost eh, hodnocení rizika v potravinovém řetězci. První trialog proběhl v pondělí a během tohoto trialogu byly pozice jednotlivých institucí představeny a celá řada otázek otázek byla delegována na technickou úroveň. Tady jsme ve velkém časovém presu, abychom dokončili tento návrh, takže jsme se dohodli, že i o politických otázkách se bude diskutovat na technické úrovni, aby byla připravena půda pro politické diskuze. Druhý trialog je je naplánován na 24. ledna, tedy na čtvrtek. Tolik tedy zprávy o trialozích a můžeme jít na další bod, což je ukončení sezónních změn času. Zpravodajem je pan Pěcha. Prosím, máte slovo. sezonového změnu času byly široko diskutované w społeczeństwie, w opinii publicznej, wśród lekarzy. Změna sezónní změna času, to je téma, které již bylo ze široka na veřejnosti projednáváno. Zmiňují se k tomu nejen dopravní přepravci, lékaři, veřejnost jako taková. Situace Situace tedy taková, že nyní v Evropě používáme zimní čas a zakládáme se tedy více na té letní, na letním časem. S velkým uspokojením jsme přijali iniciativu Evropské komise, která vlastně byla výsledkem vyjádření se tisícovek evropských občanů. Ale stejně tak i vás eh, poslanců Evropského parlamentu. se učinila rozhodnutí týkající se revize fungování sezónního času, a v první řadě tedy provedli eh, analýzu o tom, zda by mělo dojít ke změně či ne. Výbor e- Evropského parlamentu Envy připravil dokument, dokument, ve kterém jsou zmíněny environmentální témata, také veřejné zdraví, jak je tedy zdravní oblast ovlivněna a pak také vyjádření členských států a jejich příslušných vlád. Jsou tu nejrůznější nátlaky, například vyjádření lékařů. Jsou tu totiž určité zdravotní záležitosti, které je důležité brát v potaz při takové změně. A kromě samotného zdravotnictví jsou tu i jiné aspekty. Eh, jsou, existují určité krátkodobé účinky i hned okamžitě po změně, těch několik dní po změně času, ale pak i dlouhodobé dopady. A změna času má jak pozitivní stránku, tak negativní. Negativně postihuje ty takzvané biologické hodiny, i když prozatím se ještě provádí studie tohoto aspektu, jak dochází k tomu adaptačnímu procesu lidského organismu na změnu času. A také je třeba brát v potaz nejrůznější texty z vědecké literatury ohledně tohoto tématu. Tam se zmiňují eh, otázky blaha evropských občanů, a e, to nesmíme ztrácet ze zřetele. A i toto téma je třeba pojmout adekvátním způsobem. Ale neproběhly tedy jenom veřejné konzultace ohledně tohoto tématu změny času. Konkrétně tedy, jaký to má postih na lidské zdraví. Máme k dispozici také nejrůznější statistiky a studie týkající se změny zimního času na letní a letního na zimní. Máme tu třeba statistiku, která poukazuje na navýšení počtu infarktů následně po změně času v Evropské unii. Pak vyšší míra sebevražd a také eh, nejrůznější nehody, na které poukazují sdělovací prostředky. Postihuje to tedy mm, život, eh, běžný život našich občanů, to vyplývá z této studie. Dále jsem se také zakládal na analýzách, eh, které jsou tedy dostupné ohledně změny času a toho, jaký to má dopad na fungování lidského organismu. Takovýchto analýz je tedy čím dál víc a těch aspektů dopadu je čím dál víc. Ta škála problému je velice rozsáhlá a já si uvědomuji, že eh, v dnešní době tady jsou tu taková vyjádření, že změny času mají spíše negativní dopad. Takže já tímto pozitivně vítám iniciativu Evropské komise, která se zaměřuje na zdravotní dopady, na lidské zdraví po změně času. No a myslím si, že by eh, se tu měla poskytnout určitá eh, marže, určitý prostor pro členské státy ohledně rozhodnutí na to, to téma od východu eh, k západu, od zemí, jako je Litva, Lotyšsko až po Portugalsko. Myslím si, že tady v tomto rozmezí existuje velký rozdíl. Eh, I v časových pásmech tu máme dvouhodinový rozdíl. A dopady na lidské zdraví jsou tedy již zřejmé, takže souhlasím s analýzou Evropské komise a myslím si, že bychom členským státům měli umožnit, aby každý nezávisle činil svá rozhodnutí, aby sladil tedy toto rozhodnutí na základě vyjádření všech těchto hlasů, všech těch aktérů, kteří byli dotazováni. Rozhodně to ale není veli, jednoduché téma, protože náhledy jednotlivých států jsou odlišné. Portugalsko, Německo, Litva, Estonsko, každý z těchto států se vyjadřuje jinak. A myslím si, že bychom měli prokázat jasnou vůli a, a skoncovat tady s tímto protože už se několik desítek let vlastně jsou tu snahy s tímto skoncovat a lidé eh, určitě ta oblast populace si zvykli na změny času, ale třeba mladí nebo děti s tím mají potíže, takže opravdu opatrně, eh, když se budeme budeme zabývat touto analýzou, je třeba být eh, opatrní. Máme tu dopady na oblast dopravy, dopravy, přepravy letecké, celé dalších, celé řady dalších aspektů. Ale myslím si, že pořád tu ještě nemáme eh, veškeré ty podněty a argumenty, abychom mohli vyjádřit jednoznačné stanovisko. Myslím si, že rozhodnout by to měly členské státy. Děkuji. Děkuji. Chce si někdo další vzít slovo? Uh, I know it's Mr. Lise, but he's uh, on his... Pan Líze je na cestě. Pan Dánc taky. Uh, maybe I should give the floor to the commission. Tak možná mezi tím dáme slovo komisi. A potom, jestli se někdo objeví, tak jim dáme slovo. Takže nyní má slovo komise. Dobré odpoledne, paní předsedkyně. Já se jmenuji Peter Dem. Mayer, pracuji v DG Move a e, velice rád se setkávám se zpravodajem výboru NV. Já to můžu vzít poměrně krátce. E, rádi bereme na vědomí názor výboru Envy Bereme na vědomí názor pana Pěchy, eh, která navrhuje odložit eh, implementaci do roku 2020, což je, vzhledem, což je rozumné vzhledem k situaci v radě. A celkově je tento návrh eh, v souladu s naším návrhem a přejeme tedy panu zpravodaji hodně zdar až bude předkládat toto stanovisko výboru TRAN a těšíme se na konzolidované stanovisko Evropského parlamentu. Přeji vám hezké odpoledne a děkuji.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 změn. Já děkuji za zástupci komise za to, že si vyjádřila. Myslím si, že jsou to ale určité postupy, které nebudeme moci obejít. Nejrůznější další výbory se vyjádřily k tématu prostřednictvím svých stanovisek, také se vyjadřuje komise, vyjadřuje se rada. Takže si myslím, že je rozumné, abychom toto téma ponechali do toho horizontu 2021. A já doufám, nebo já bych byl rád, kdyby k tomu došlo hned, nicméně je to celá řada záležitostí, které je třeba ještě objasnit. Děkuji. Okay, then thank Thank you very much. That uh, concludes this. Uh, eh, děkuji, tím končím eh, tento bod. Eh, Lhůta pro pozměňovací návrhy je 25. ledna a hlasování na Envy by mělo být 20. nebo 21. února. Tím pádem můžeme přejít k MO. Máme tady čtyři eh, námitky. Takže bych chtěla pozvat všechny zpravodaj. Jako první tady pan Bart Stas. Máte slovo. Děkuji, vážení kolegové. Evropská komise eh, složila návrh. My v souladu s dalšími politickými skupinami jsme předložili eh, předložili námitky týkající se těchto GMO, jednak je to řepka, kukuřice, ještě jedna kukuřice, kukuřice a bavlna, nebudu zacházet do velkých eh, podrobností. Můžete si to přečíst sami v návrhu usnesení, o kterém se bude brzy hlasovat. A až budou tyto tato usnesení přijat, přijata, buď tady na výboru a potom na plenárce, tak eh, to bude znamenat, že celkový počet těch námitek bude 31. A vždycky tady jde o těch 60%, eh, které musíme eh, na toto rozhodnutí přijmout. Eh, je to velmi znepokojící, že opět musíme konstatovat, že komise opět přijala návrh na schválení GMO pro eh, krmiva, eh, přestože evropská veřejnost Prostě vlastně všichni jsou proti a také na radě ministrů neexistuje žádná většina pro přijetí podobného návrhu. Takže není možné povolit eh, dovoz těchto krmiv do Evropské unie. A přitom eh, komise vždycky, když jsou nějaké prázdniny, před eh, Vánoci nebo před letními prázdninami, komise přijde s tímto návrhem, aby unikla mediální pozornosti. Nechci teď dlouze hovořit o demokratickém deficitu, o kterém to vypovídá, ale rád bych se zmínil o obsahu. A tím se obracím na Evropskou komisi. Nejprve chci říci, že tady jde o toleranci na glyfosinát, což je látka představ, považovaná za toxickou pro reprodukci, ji používá je zakázáno v celé Evropské unii. Víme, že u bavlny a u řepky ta tolerancnost vůči glyfo zinátu je větší než u, u negeneticky modifikovaných organismů. Takže tady je velmi vysoké riziko rezidují v takovéto rostlině. My už jsme tuto debatu tady s komisí vedli několikrát a vy systematicky eh, poukazujete na to, že pro občané musí musí být chráněn, protože existuje určitá maximální hodnota těchto zbytkových látek. Až do roku 2001 neexistuje pro členské státy povinnost, aby testovali úroveň nebo výši těchto zbytkových látek z glyfosinátu. A já se chci zeptat, jak může být Evropská komise si jistá, že občané budou chráněni, že budou mít jistotu, že nejsou vystavováni eh, vyšším, eh, vyššímu množství glyfozinátu. Vzhledem k tomu, že tady neexistuje žádná povinnost, aby České státy vůbec monitorovaly eh, tyto úrovně. Neexistuje princip předběžné opatrnosti, který by vás měl vést k zákazu všech těchto látek, které by mohly osovat větší míru herbicidů. Další eh, poznámka a otázka podle eh, vědeckých studií jsou semena geneticky modifikované bavlny obsahují gosipol a EFSA si nevyžádala dodatečné zkoušky v oleji eh, z těchto látek nebo u bavlny, která se bude potom používat pro krmiva. Je to tom dokumentu ECD, který, na který se tady odkazuje z roku 2004, který poukazuje na přítomnost Gosipolu a který hovoří o tom, že to ohrozuje plodnost u mužů i u žen s velmi výraznou mírou eh, výskytu eh, těchto jevů u zemědělců, s tím, že to tady představuje velmi vážnou hrozbu pro lidské zdraví. Eh, máte na starosti řízení řízení rizik a proto se vás chci zeptat, proč jste nepožádali EFSU, aby si nechala provést testy eh, v této oblasti. A dále další otázka, ta genetické modifikovaná bavlna, o kterém je tady řeč, obsahuje dva genetické markery proti eh, antibiotikům, kanamycin, nemycin a streptomycin, což jsou látky, které jsou zařazeny jako eh, velmi eh, důležité látky pro lidské zdraví a panel GMO pro EFSU už v roce 2004 hodnotil eh, míru vyskytu těchto genetických markerů a to poukázal na to, že to vede transgenickým jevům, to znamená, že tyto genetické markery by mohly eh, způsobit velkou rezistentnost u zvířat, ale i u lidí vůči těmto antibiotikům, takže eh, to rozhodně není eh, vítané. A nás by tedy zajímalo, vzhledem k tomu, že se potýkáme s tak velkou, velkým problémem, jako je rezistence vůči antibiotikům, jak je možné, že tolerujete tuto přítomnost u těchto látek. Děkuji vám. A za pana Balase, tady paní Melior. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem převzala toto stanovisko za SAD, za Guillaume Balase, mohu to tady eh, přednést a chtěla bych zopakovat, že už tady po několikáté hovoříme o GMO. Podle mě už je to dokonce 32, ne 31 eh, podobných námitek, jak říkal můj kolega před okamžikem. Problém u těchto námitek proti genetickým modifikovaným organismům je vlastně velmi jednoduchá. Eh, vědecké otázky, to už tady popsal Bart, ale to, co nás zejména zajímá, je postup rady třeba to měnit, protože odvolací eh, výbor 14. Eh, ledna nepřijal žádné rozhodnutí ohledně těchto látek a výsledek, tedy no opinion, eh, také Německa, tady došlo ke zdržení se hlasování a právě to se děje už celou řadu let a právě proto, dámy a pánové, v rámci Evropské unie nemůžeme smysl plně spolupracovat a proto je potřeba tento postup eh, revidovat ještě během tohoto volební období. Parlament to bude iniciovat eh, a hlasovat o tom a vaši kolegové na výboru Jury už eh, to připravují. Předtím, než vstoupí platnost tento nový postup, tak bychom neměli schvalovat žádné GMO látky v Evropské unii. Dovolím si ještě vypíchnout jeden politický aspekt, a sice to, že při schvalovacím řízení jde vždycky o otázky spojené s lidským zdravím, životním prostředím. Na to mohou existovat různá stanoviska, ale nikdy se neměří dopad na životní prostředí a proto si myslím, že tento celý postup musí být revidován. A eh, v to velmi doufáme. A, a naše politická skupina tedy je pro přijetí těchto námitek. Děkuji vám. A teď pan Florenc. Já eh, za EPP mám tady zprostředkovat naše stanovisko u těch prvních dvou budeme, u třech budeme souhlasit, u toho čtvrtého bodu tady jde o tu rezistentnost, jestli jsem to správně pochopil, eh, bavlny. Tam bychom si mohli představit že dochází k rozvoji rezistentnosti, kterou samozřejmě nechceme, takže u GA ND se k tomu stavíme skepticky a chceme se ptat komisi, jestli může garantovat, že schválení této geneticky modifikované bavlny nepovede k rozšíření rezistentní vůči antibiotikum. My máme velkou starost, že antimikrobiální rezistence eh, by se mohla šířit a jak nám komise zajistí, že k tomu nedojde. Ještě někdo se hlásí o slovo? Tak eh, si vyslechneme, co na to řekne komise. Vážení poslanci, paní předsedkyně, děkuji. My jsme si opět vyslechli velmi pečlivě všechny eh, vaše připomínky a eh, rádi bychom vám znovu zopakovali, že máme právní povinnost držet se stanovených postupů, které jsou eh, v legislativě o GMO a mohu vás znovu ujistit, že jsme dodrželi tyto postupy velmi bedlivě. EFSA provedla komplexní hodnocení rizik u všech těchto e, látek, o kterých je dnes řeč, a potvrdila že tady není žádný problém, žádné ohrožení bezpečnosti, a to včetně u té antimikrobiální rezistence nebo toho genu proti této rezistenci a to skutečně je problém, ale EFSA se tím zabývala a potvrdila, že vyhodnotila toto riziko, takže to nevím vede k žádným obavám o bezpečnost eh, vzhledem k této GMO. Pan Stás také poukázal na ty zbytkové látky s tím, že to není součástí žádného kontrolního plánu. K tomu chci říct zaprvé, že všechny rostliny, které jsou dováženy do Evropské unie, musí vyhovět legislativě o maximálních množstvích, přípustných množstvích bytkových látek. A když členské státy přijímají své kontrolní plány, tak musí to, tomu přihlednout stejně jako ke všem dalším bezpečnostním otázkám, pokud členské státy dospějí k názoru, že nejsou takto zbytkové látky žádným předmětem pro znepokojení, tak mohou to nezahrnout do svých kontrolních plánů, to je jejich zodpovědnost, ale samozřejmě ty látky jako takové musí splňovat tyto limity. Já samozřejmě chápu, proč eh, se vám nelíbí, že neustále eh, navrhujeme ke skladání těto látky, tak my se držíme všech postupů. Jeden poslanec tady také eh, eh, tady také upozornil na to, že čenské státy k tomu nepřijímají stanovisko, ale krmiva se dovážejí do všech členských států, takže byste stejným způsobem mohli namítnout, proč Například neberete v potaz to, že přestože nedochází k žádným problémům, přestože všichni zemědělci ve všech členských státech používají takto geneticky modifikované krmivo. Je to otázka možná závislosti, ale rozhodně tady nemůže vystávat problém eh, s závadností těchto krmiv. Další otázka, která tady byla vznesena, je, jak víte, to, že členské státy nepřijímají eh, stanoviska k tomuto bodu komise. Navrhovala zlepšení transparentnosti, jak vím, tak se o tom jedná mezi radou a parlamentem. A my samozřejmě rádi budeme v té diskusi pokračovat. Možná, že tady může být politický odpor vůči GMO, ale nemůže se to opírat o argumenty spojované s bezpečností. My jsme dodrželi veškerou legislativu EFSA, potvrdila nezávadnost, je tady také velmi ambiciozní návrh, aby se zlepšila transparentnost u hodnocení rizik ze strany EFSI i o tom, když se jedná mezi parlamentem a radou. A komise ráda v té diskusi zase bude pokračovat, takže mohu ještě jednou zopakovat, že právo kontroly Evropského parlamentu se omezuje na otázku, jestli jsme překročili naše prováděcí pravomoci, což jsme neudělali. A my plně provádíme legislativu týkající se GMO. Samozřejmě, že nám vždycky rádi poskytneme vysvětlení, ale argumenty, které tady dnes byly předloženy, se netýkají práva na přeskum nebo na kontrolu. Takže argumentování bezpečností tady není přiměřené, protože my se opíráme o stanoviska EFSA a EFSA potvrdila o všech čtyřech látek, jejich nezávadnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Hmm, o těchto námitkách se bude zítra hlasovat na výboru Envy a potom na další plenárce, na druhé lednové plenárce. A teď se bude hlasovat, no má se hlasovat v 5.20, takže musíme přerušit až do 5.20 naše jednání.